Bien. Mes chers collègues, euh, nous ouvrons. Drazí kolegové, zahojeme zasedání rozpočtového výboru. Prosím vás, abyste nás omluvili za spoždění, ale jako obvykle celá nevyhnutelně k tomu dochází každý rok. Proto, abychom připravili toto dlouhé hlasování pozměňovacích návrhů rozpočtového výboru pro rozpočet na příští rok potřebujeme doladit politickou dohodu a to v co nejúplnější podobě, pokud možno tedy mezi eh, většinami jednotlivých politických skupin. A na tom pracovali zpravodajové společně se stínovými zpravodaji jednotlivých skupin, se sekretariátem, sekretariátu děkuji a chci mu vzdát hold za tu vynikající práci, která proběhla. A dnes dopoledne jsme potřebovali dvě dlouhé hodiny, abychom nějakým způsobem doladili schody, ale hlavně upřesnili také neschody, které existují. Stište se prosím pěkně trochu. Vítám generálního ředitele který tady zastupuje komisi, bude mít příležitost vystoupit. První bod. Přijetí pořadu jednání. Nikdo nic nemá. K tomuto bodu je tedy přijat druhý bod. Schválení zápisu ze schůze konané 22. září. Pokud nemáte připomínky a nebudete mít připomínky do konce zasedání, budeme vycházet z toho, že zápis je schválen. V Kobu News jste měli informace, který poskytl předseda z titulu bodu 3. Takže se nebudu k těmto informacím vracet. Ještě bych k tomu připojil další informaci. Na zasedání koordinátorů minulý týden bylo rozhodnuto, že po rozhodnutí konference předsedů, která se týká složení delegací parlamentu, která bude vyjednávat s trojkou, to znamená předsednictví eh, rady z hlediska víceletého rozpočtového rámce Konference předsedů rozhodla, že tato delegace se bude skládat z předsedy rozpočtového výboru, ten bude šéfem delegace a dále tam budou dva zpravodajové pro výdaje a dva zpravodajové pro příjmy. Zasedání koordinátorů minulý týden tedy rozhodlo, že za výdaje bude Reimer Böge opět potvrzen ve své roli zpravodaje bude generálním zpravodajem a bude mít spolu zpravodaje Ivalo Kalfín, náš kolega, který dnes je nepřítomen, protože je velice aktivní v politickém životě své země. A podle toho, co se odehraje v politickém životě jeho země, egoisticky doufáme, že se stane tímto spolu s pravodajem. Co se týče příjmu Žaligl An, je potvrzen jako zpravodaj a bude mu pomáhat Aliensen, který bude spolu s pravodajem za liberály. Bude se zabývat příjmy a samozřejmě se bude jistě těšit jakémukoliv navýšení daní což by mohlo i nadále financovat evropské politiky, na rozdíl od jistých škrtů, ke kterým dochází. Ale samozřejmě, že se nechci vměšovat do politických rozhodnutí vašich skupin. A nyní se dostávám k bodu čtyři. Jak budeme organizovat naše hlasování? My jsme si stanovili cíl, který potěší všechny členy. A sice dokončit hlasování zítra večer v 18.30. z důvodu obezřetnosti, tak jako každý rok, počítáme s možností, že bychom ještě měli k dispozici ve čtvrtek dopoledne, pokud by to bylo nezbytné. Zdá se nám, že politický dialog dostatečně pokročil mezi jednotlivými politickými skupinami a budeme moci postupovat relativně rychle. A v takovém případě náš cíl který jsme si stanovili dnes dopoledne na zasedání koordinátorů, bude spočívat v tom, abychom zbytek dopoledne věnovali analýze stavu politického vyjednávání mezi skupinami. Budeme tady mít prezentaci dvou zpravodajů. A vyslechneme si pana generálního ředitele v souladu s tradicí a společně s spolu s pravodajem navrhuji, aby on hovořil jako první, tak aby případně zpravodajové ve svých prezentacích mohli zareagovat nebo odpovědět na nějaké otázky nebo připomínky, které vyjádří pan generální ředitel. Dále. Hmm to období kolem oběda bude věnováno ještě bilaterálním kontaktům, které jsou nutné pro jednání mezi zpravodaji a stínovými zpravodaji. A hlasovat začneme ve tři hodiny. Naše představa je taková, že odpoledne dnes budeme hlasovat ohledně kategorií, kde je tedy zdánlivě nejmenší počet problémů. To ale neznamená, že nezbytně tady existuje politická dohoda. Ale každá politická skupina ví, jak bude hlasovat. Takže tady nebude problematické zorganizovat toto hlasování. Kategorie 1b, kategorie 2, kategorie 3a. O těch budeme hlasovat dnes odpoledne. Na začátku odpoledne uvidíme podle těch kontaktů, těch bilaterálních kontaktů, které proběhnou během oběda. Uvidíme, zda budeme potřebovat ještě zasedání koordinátorů. Eventuálně v 18.30 by bylo možné ještě mít zasedání koordinátorů, pokud by bylo nutné doladit politické dohody. A zítra v 9 hodin budeme hlasovat dopoledne o kategorii, o zbývající kategorii 3B. Veškerou kategorii 4 budeme probírat, budou tam čísla a komentáře, o tom budeme hlasovat. Komentáře jsou vždy zvláštně důležité u kategorie 4. A kategorie 5, to je eh, rozpočet komise, to znamená výdaje na fungování, které výrazně snížíme. To je tak trošku, abychom eh, vyvinuli jakýsi tlak na a našeho generálního ředitele. A zítra odpoledne budeme hlasovat o kategoriích, které jsou v podstatě prioritní pro většinu eh, skupin 1A, pilotní projekty, přípravné akce a pak rozpočet pro jiné instituce. To je kategorie 5. To jsou jiné instituce včetně rozpočtu parlamentu. Tento týden nebudeme, nebo budeme hlasovat pouze o rozpočtových položkách, to znamená či, o číslech a komentářích. A co se týče usnesení, o tom budeme hlasovat 13. příští týden. A deadline pro pozměňovací návrhy to je čtvrtek 6. října 17 hodin. v angličtině. Pozměňovací návrhy v angličtině. A ještě dodávám, že zítra dopoledne budeme také hlasovat o návrhu zprávy Diva Lokalfina o zárukách Evropské unie na případné ztráty Evropské investiční banky z úvěru a záruky na projekty mimo EU. Jistě si pamatujete na toto dlouhé vyjednávání. Byla celá řada trialogů, které proběhly. Byl tam náš kolega Ivajlo Kalfen, který jednal s radou. Vyustilo to v dohodu a budeme o tom tedy hlasovat zítra dopoledne. To bude rychlé hlasování. Začneme tedy v 9 hodin právě hlasováním ohledně těchto záruk. Navrhuji pánu generálnímu řediteli, aby učinil své předběžné prohlášení. Merci beaucoup. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že mi dáváte tuto možnost vystoupit a stručně okomentovat e, tuto tématiku ještě dřív, než výbor začne hlasovat. Dovolte, abych nejprve řekl, že celou řadu těchto pozměňovacích návrhů vnímáme s určitým uspokojením, protože e, se opravdu tady e, do značné míry znovu objevují ty částky, které rada vypustila během svého prvního čtení. Dovolte tedy nejprve k těm závazkům. E, rada to tedy výrazně zkrátila o ve výši 3,7 miliard eur a nám je jasné, že to je těžko udržitelné, protože to vlastně znamená eh, už druhým rokem, eh, nezapomínejme na to, k čemu došlo loni, eh, tu, ten okruh 1a, investice, konkurenceschopnost a růst Eh, narušit to, co chceme dělat v rámci Evropy 2020. Eh, také okruh 1b, soudržnost a vydávání strukturálních fondů, eh, což hraje zcela zásadní roli v, toto, v tomto období, které je z hospodářského hlediska velmi náročné. V tuto chvíli Eh, vlastně eh, se zabýváme analýzou eh, výkonu rozpočtu na rok 2011, k tomu se ještě vrátím, ale teď bych chtěl jenom říci, že by se ten výkon rozpočtu mohl objevit, ukázat jako výrazně vyšší než v předchozích letech a celkový obrat by možná nemusel odpovídat těm Eh, dalším finančním prostředkům, eh, závazkům, které byly identifikovány. Takže poté, co to bude všechno aktualizováno, eh, tak budeme moci se k věci vrátit a ještě diskutovat. Ale chtěl jsem to zmínit teď, abych debatu nějakým způsobem osvítil. Takže tady z hlediska priorit Evropského parlamentu chci především hovořit o dvou věcech, protože se, e, musím říct, jedná o věci, kde Evropská komise sdílí obavy Evropského parlamentu. První pozměňovací návrh se týká e, distribuce potravin e, tak, aby byla zajištěn přísun potravin těm nejpotřebnějším v Evropské unii. Víte, jak Evropská komise v poslední době znovu a ještě důrazně důrazněji trvala na tom, že je třeba postoupit ku předu v této oblasti. A my vlastně eh, včera eh, jsme přišli s novým návrhem, eh, kde se slučují dva právní základy. Chtěl bych říct ještě pár slov k Palestině. Posílení financování na rok 2012 by Eh, přes eh, zvláštní fond eh, teď mělo být předmětem zvláštního šetření a v perspektivách na dalším rok by vám to mělo být předloženo a doufáme, že by tyto finanční prostředky pomohly vyřešit ty potřeby, které jsme zde identifikovali. A teď k rezervám. Pane předsedo, chci říct vlastně jako obvykle je tomu tak, že Evropský parlament chce tady nechat zaznít určité signály, signály, ale jako obvykle, když dovolíte, eh, bych i já chtěl připomenout eh, určité body. Eh, tyto rezervy by neměly být v rozporu s právními a politickými závazky a měly by také respektovat ty příslušné rozpočtové linky. Chci také připomenout, že prospěvky, příspěvky v tomto Eh, oblast, v této oblasti by neměly být příliš velké na to, aby nám eventuálně eh, zabraňovaly realizovat naše závazky v prvním eh, období 2012. Především nám dělá starosti administrativní náklady 15,8 desetin miliard eur, což je 317 položek a v některých oblastech to jde směrem k oddělením komise. My už jsme o tom hovořili v minulých letech a e, opakuji, pokud chcete tyto rezervy e, ponechat, tak by měly být ponechány ve obecné e, položce rezervy na platy, protože my nemůžeme provádět diskriminaci mezi jednotlivými odbory a odděleními službami. To je prostě věc, kterou jsem tady chtěl znovu zdůraznit a musím říct, že pokud by tomu e, tak e, bylo a tyto, toto se prosadilo, tak to řízení a zpráva budou mnohem náročnější a e, obecnější. Ale o těchto věcech budeme ještě podrobněji hovořit s dohodovacím výborem a také to bude předmětem naší písemné, našeho písemného sdělení. Tak ještě k dvěma věcem, včetně tedy těch administrativních externích nákladů. Nejprve pilotní projekty. Tady jsme se snažili analyzovat a e, realizaci předběžného seznamu těchto e, projektů. Doufáme, že tato první analýza bude užitečná i pro váš parlament a e, pořád eh, chceme spolupracovat eh, tak, abychom dospěli k efektivní realizaci těch pilotních projektů a prioritních akcí. A teď k těm administrativním nákladům. Tady bych chtěl eh, poděkovat zpravodaji za to, že dbal na to, aby tyto administrativní náklady byly vyčísleny jako celek pro celou instituci administrativní potřeby vzhledem k přistoupení Chorvatska Norska v roce 2012 tady ještě nejsou zohledněny e, ale jak jsem pochopil, během dohodovacího řízení bude tato otázka řešena. Chtěl bych ještě říct, že také děkuji od specializovaným výborům, e, že e, tady také zohlednili jednotlivé programy, které jsou zcela zásadní pro jejich fungování v tom návrhu. Doufám, že hlavní zpravodaj tento, podpor, tento postup specializovaných výborů podpoří. I když konstatuji, že v okruhu čtyři vlastně e, se to celkově nepromítlo, což pro nás znamená e, určitý problém a chtěl bych e, rozpočtový výbor na tuto skutečnost upozornit. Takže asi tolik, pane předsedo, jsem chtěl říct úvodem abych stručně naznačil eh, ty nejcitlivější, nejvýznamnější eh, body z hlediska Evropské komise. Děkuji. Děkuji, pane generální řediteli, za váš příspěvek, jasný, stručný a výstižný. Eh, vy nám tady předkládáte informace, které jsou velice zásadní ohledně rytmu spotřeby těch jednotlivých eh, finančních eh, zdrojů v letošním roce. My máme poměrně rozporuplné signály. Ještě před několika dny předsednictví rady žilo, že v přesvědčení, že jsou ty prostředky čerpány střídmým způsobem po samozřejmě určitých neočekávaných a mimořádných výdajích v počátku roku jsme se dostali, zdá se, zpátky do střídmého postupného vydávání prostředků, takže 2,94% je procento stanovené i pro rok 2012 a bylo to, zdá se, podpořeno i hlasováním eh, v radě k rozpočtu na rok 2012. Bohužel to, co vy nám říkáte, Eh, ukazuje, že teda ta, ten skutečný stav věcí takový není a že naopak riskujeme, že na konci roku budeme v dost neobvyklé situaci v tom smyslu, že poslední opravní rozpočet eh, nebude tedy představovat eh, přebytek pro členské státy, ale že se naopak bude muset zmobilizovat určitý objem rezerv. To je samozřejmě zásadní informace pro naše hlasování. Eh, dnes ráno jsme také s koordinátory eh, hovořili, podobně jako vy se teď zmínil, o potřebě pomoci Palestině. Eh, ten, toto téma se vyvíjí ze dne na den. Před dvěma dny jsme byli informováni o rozhodnutí Kongresu Spojených států pozastavit americkou pomoc ve výši 200 milionů dolarů. Takže tady na výboru na rozpočtovém výboru se my nebudeme vyjadřovat k obsahu zahraniční politiky Evropské unie. E, to přísluší e, výboru pro zahraniční věci, výboru AFET. E, ten něco navrhne, ale já to připomínám, protože při hlasování, které proběhne, bychom měli dbát na to, Prostě jinými slovy, musí být jasné, že pomoc Evropské unie nemůže nahrazovat pomoc eh, jiných. A pokud eh, to tak někdo bude vnímat, tak to tak eh, prostě zazní. Ale říkám to proto, že tady se jedná o téma, které je neskutečně aktuální, vyvíjí se ze dne na den a je nesmírně citlivé. Musíme proto jednat obezřetně a dbát na tyto skutečnosti tím spíš, že, a to máme radost, prostřednictvím paní Ashton E, teď Evropská unie hraje e, svou plnou roli v rámci e, kvartetu a mimo kvarteto a to také sebou nese svou rozpočtovou dimenzi. A teď ještě ta určitá obava, kterou jste vyjádřil, pane generální řediteli, ohledně rezerv. My jsme tuto obavu vyslechli a myslím, že k tomu budeme moci nalézt nějaké řešení. Paní zpravodajko, pokud byste byla tak laskavá a řekla nám, jak to tedy vypadá se stavem e, jednání v rozpočtovém výboru ve světle příprav hlasování a e, dejme tomu nám dala najevo, jak nahlížíte na projev generálního ředitele. Grazie, presidente. Ringrazio anche il... Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych generálnímu řediteli poděkovat. Dnes proběhlo velice dlouhé zasedání koordinátorů, které bylo nesmírně užitečné, protože nám umožnilo, abychom dosáhli kompromisu a myslím, že se nám podařilo dosáhnout určitého pokroku eh, ve srovnání s minulým týdnem ve Štrasburku. A myslím si, že se nám daří nalézt eh, dohodu. Eh, je zde vůle pro společný postoj Evropského parlamentu, který odpovídá tomu, co jsme dělali do posud. Chceme kompromis, pokud jde o zásadní věci. Chceme také zajistit veškeré naše strategická rozhodnutí. Chceme, aby se zdroje soustředili na několik nejdůležitějších priorit. A mezi tyto nejdůležitější priority patří a právě priority strategie EU 2020. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout uspokojivého kompromisu, pokud jde o ty nejcitlivější okruhy. E, jsou to okruhy, které měly negativní marže a které jsou také nesmírně důležité ze strategického hlediska. Hovořím o okruhu 1a a 4. Zároveň se nám podařilo dosáhnout dohody pro zachování priorit parlamentu a priorit jednotlivých výborů a politických skupin. Parlament bych chtěl požádat o to, abychom šli dále, než jak tomu bylo v návrhu rozpočtu ze strany komise, který předložila v Dubnu. Budeme žádat o eh, názor eh, o Eh, nástroj pro flexibilitu eh, ve výši 30 milionů eur. Jde především o celoživotní vzdělávání a další oblasti. Takže budeme žádat o zásadní navýšení, které bude přesahovat původní návrh komise. Pokud je o okruh 4, úsilí bylo ještě intenzivnější, protože eh, na začátku zde byla vysoká negativní eh, marže 153 milionů podle návrhu komise eh, s ohledem také na návrh změny. Nicméně se nám podařilo dosáhnout schody, pokud jde o středozemské země. Ty jsou velice zásadní pro rozpočet na příští rok. Zároveň zde chceme vyčlenit dalších 100 milionů eur pro Palestinu. To je nesmírně důležité také pro náš mandát pro trialog. Chceme tady využít nástroje flexibility v tomto okruhu ve výši 108 milionů eur. Já myslím, že a to dobře odráží priority Evropského parlamentu a zároveň to odpovídá eh, tomu eh, duchu a to, že chceme přijmout realistický rozpočet, který bude eh, o trošku vyšší. Jasně zde vyjadřujeme priority nejenom výboru pro rozpočet, ale zároveň zde vyjadřujeme mandát specializovaného výboru a jednotlivých politických skupin. Myslím, že tento návrh odráží skutečnou vůli Evropského parlamentu, skutečné priority, které chceme financovat v rozpočtu 2012. Pokud jde o pilotní projekt a přípravné akce, Jde nám o financování citlivých priorit, které souvisí se strategií EU 2020. A chceme zajistit to, aby v položkách, kde není dostatek peněz, dostatek peněz díky našemu návrhu byl. A Samozřejmě jsme se podívali na technickou proveditelnost těchto pozměvacích návrhů. Spolupracovali jsme s komisí. Zároveň jsme připravili pozměňovací návrh týkající se právního základu pro eh, nejvíce znevýhodněné osoby. Otázka znevýhodněných osob byla jednou z našich hlavních priorit. Souhlasím s vaším návrhem, aby abychom eh, měli obecnou rezervu, ne rezervy v rámci jednotlivých položek. Myslím si, že to je správný návrh. A také mě velice potěšilo to, co řekl generální ředitel týkající se eh, úrovně prostředku na platby. To je něco, o čem jsme diskutovali velice dlouho, také na schůzi koordinátorů. Je to něco, eh, na co mají politické strany různé názory. Všichni jsme ale poukazovali na to, že příspěvky, že prostředky na platby a prostředky na závazky by měly vycházet eh, z reálných požadavků. A nicméně existují různé informace, protichůdné informace týkající se potřeby eh, prostředků na platby. Nicméně, nakonec jsme se rozhodli, že je třeba, abychom měli jasný postoj před trialogem a abychom, měli, abychom požadovali minimální úroveň na platby. To je ta úroveň, kterou navrhla původně komise. Doufám, že většina podpoří tento přístup. Jsem také ráda, že mohu říci, že jsme se skutečně hodně snažili učinit dobrá politická rozhodnutí, pokud jde o naše priority. A snažili jsme se také o strategický přístup. A myslím, že zde není příliš prostoru pro eh, další vyjednávání. Je třeba, abychom se drželi našeho návrhu. A je třeba, aby naše návrhy byly skutečně eh, blízko tomu, jak nakonec bude rozpočet schválen. Důvěřujeme komisi, pokud jde o návrhy týkající se úrovně požadovaných. Děkuji a nyní Jose Manuel Fernández by nás mohl seznámit teď, nyní, se svým stanoviskem, tedy z návrhy, které předložíte pro hlasování ohledně rozpočtu parlamentu, ale bylo by dobré také hovořit o našem stanovisku k rozpočtu, který je určen pro jiné instituce. Děkuji, pane předsedo. Já bych tedy začal dalšími institucemi. Cílem je, aby instituce měly minimum, které potřebují na to, aby mohly provádět své úkoly, aby mohly čelit výzvám a také, aby mohly naplňovat eh, nové cíle stanovené Lisabonskou smlouvou. Eh, já jsem spolupracoval velice intenzivně s ostatními institucemi a obecně lze říci, že eh, tyto instituce se skutečně snaží podobně jako parlament, aby naplnili cíle své práce. My jsme se pokusili vrátit se k návrhu komise. Je zde speciální případ a to je soudní dvůr. Zde se snažíme k naprostému návratu k návrhu komise. Podobně je tomu také u evropského ombudsmana. Jak už jsme řekli při několika příležitostech, pokud jde o eh, parlament eh, s ohledem na eh, přístup Chorvatska, dochází k navýšení o 2,3 Takže celkově, pokud jde o parlamentu rozpočtu, podařilo se nám ho snížit, rozpočet tady 85 milionů eur. 750 milionů eur. Bez ohledu na přístup Chorvatska a na těch 18 nových eh, poslanců zde dochází eh, k navýšení pouze žádná celá 8 To znamená, že jsme že rozpočet je nižší, než se původně očekávalo. Udělali jsme více, než eh, o co nás požádal komisař Levandovský. Dosáhli jsme tedy větší redukce rozpočtu, než eh, kolik bylo nutné. Pokud je o změny, které jsme navrhli, existují dva projekty, které jsme zamítli. Nejdůležitějším projektem byl pilotní projekt navražený AFETem, takže tento projekt konat. A pokud jde o Dům evropských dějin, zde jsou peníze v rezervě, protože se očekává na prezentaci obchodního plánu. Nyní se zdá, že většina je spokojená e, s tímto návrhem. A jsme velice rádi, že předseda výboru poslal tento e, dopis, který podporuje Dům evropských dějin. Pokud je o předložení návrhu, Řešili jsme otázku, zda pozměňovací návrhy jsou e, přípustné. Zabývali jsme se především e, návrhy, které se týkají e, pracovních podmínek nebo statutu. Tyto návrhy nejsou přípustné. Já bych chtěl při této příležitosti poděkovat všem politickým skupin, všem stínovým zpravodajům a všem, se kterými jsem spolupracoval. Chtěl bych také Eh, poděkovat eh, předsednictvu Evropského parlamentu, protože se domnívám, že jsme dosáhli vynikajícího výsledku a to, může, to pomůže parlamentu, aby provedl strukturální reformy. Eh, budou zde nová pravidla týkající se tlumočení. Díky tomu jsme ušetřili dalších 10 milionů eur. Také v oblasti překladu máme úspory 11 milionů eur, protože překlad už nebude automatický nebude tedy automatické právo na překlad. E, nicméně nechceme spochybňovat princip vícejazyčnosti. Princip vícejazyčnosti je i nadále garantován v parlamentu a vždy bude možné požádat o překlad do vašeho jazyka. Máme zde tuto záruku vícejazyčnosti, ale už eh, nebudou věci překládány automaticky, budou překládány pouze na vyžádání. Parlament se tímto dostává do nové éry. Pokud jde o strategii EU 2020, podle této strategie chceme podporovat trvalou udržitelnost a chceme podporovat inovace, které povedou k úsporám. Veškeré tyto návrhy byly a jsou rozumné. Strategie EU 2020 se snaží o podporu udržitelného a inteligentního růstu. A to je eh, princip, který se v návrzích snažíme zohlednit. Pokud jde o eh, nové pravomoci podle Lisabonské smlouvy, eh, Parlament má nyní více pravomocí a budeme mít také 18 více poslanců. Nicméně eh, myslím si, že díky inovacím budeme schopni eh, odvádět více práce eh, s nižšími náklady. Je to výsledek skutečných snah ze strany administrativy, stejně tak jako politických skupin. Je to také způsob, jak můžeme ukázat, že jsme schopni naplnit očekávání našich občanů a že jsme schopni čelit výzvám budoucnosti. Že jsme také schopni podávat eh, špičkové výkony v naší práci. Předkládáme rozpočet, který ukazuje to, že eh, všechny instituce se snaží ehm, omezovat rozpočet, že rozpočty se navyšují o méně, než eh, kolik je úroveň inflace. Evropský parlament Ehm, jde příkladem, ukazuje, že je to možné, stejně tak úředníci jdou příkladem. Protože všichni berou na vědomí to, že Evropa prochází problematickým obdobím a doufejme, že tato finanční krize skončí co nejdříve. Eh. Dobře, děkuji. Já bych chtěl pouze zdůraznit jeden bod. Někdo žádá o slovo? Promiňte, náš kolega Vogan chce hovořit a pak budu hovořit zase já. Pane Vogan, máte slovo. Já se omlouvám, pane předsedo, jenom jsem chtěl stručně reagovat na, to, na ten poslední příspěvek od pana Fernandese. On řekl velmi patřičně, že tady prostě je široký souhlas ohledně otázek, eh, který se týká Evropského parlamentu a dalších institucí. My jsme s dalšími institucemi také se shodli na to, že bychom měli vlastně eh, částečně eh, obnovit ten jejich rozpočet, protože by měli jinak do budoucna s fungováním problémů. A teď ještě k dalším otázkám. Jsou tady určité E, záruky, které potřebujeme k některým e, věcem, které nesnesou odkladu a pak ještě ten podnikatelský záměr, ten plán, to je třeba, abychom měli e, k dispozici co nejdříve, aby se s tím mohli kolegové seznámit. A teď ještě k těm dalším otázkám. Myslím, že s těmi náklady cestovními náklady, to již bylo e, nějakým způsobem vyřešeno, je tady určitá větší rezerva a teď zmrazení těch diet, e, tady je naprosto e, jednoznačný společný názor, že bychom to měli udělat. E, z frakce S e, a D chce zmrazit všechny e, tyto e, příspěvky a to bychom ještě měli zvážit. Možná bychom mohli předložit nějaké pozměňovací návrhy e, v tomto směru a vy byste e, mohli zvážit, jestli jsou ještě e, průchodné, ale opakuji, SD navrhuje zmrazit všechny ty příspěvky. Děkuji, vážený kolego. My jsme to dnes probrali s koordinátory. A... To, co jsem uvedl, je následující věc to se týče všech případných pozměňovacích návrhů, zatím tady žádný není podle mých informací. Pokud by tady byly pozměňovací návrhy, které by se týkaly odměn poslanců a odměn tedy úředníků, tak v tomto ohledu nemáme právní eh, pravomoc. To je stanoveno v nařízení a bylo to také stvrzeno rozhodnutím soudního dvora, který odsoudil rozhodnutí rady, které zmrazilo právě odměňování eh, úředníků tím, že neuplatnilo ustanovení ohledně statutu. Ale co se týče eh, všech ustanovení, které se týkají statutu, ale netýkají se tedy eh, mest a platů, ale spíše diet a tak dále, tady do toho může vstoupit útvar, právní útvar parlamentu. Co se týče rozpočtu parlamentu, rozhodnutí náleží eh, předsednictví. Ale samozřejmě plenární zasedání nemusí souhlasit s rozhodnutí. Parlament není organizace, kde předsednictví by eh, bylo eh, svrchovaným orgánem. Svrchovaným orgánem je plenární zasedání. Plenární zasedání se může k tomu vyjádřit, ale podmínkou je, že jsou pozměňovací návrhy předloženy KABY. Pokud tedy by existovaly pozměňovací návrhy ohledně tohoto okruhu, pak tyto pozměňovací návrhy se budou odchylovat od neoficiální politické dohody, kterou jsme, pokud to tak mohl říci, uzavřeli mezi předsednictvím a členy KOBY. Pak budou tyto pozměňovací návrhy předloženy eh, hlasování a uvidíme, jak tomu bude přistupovat plenární zasedání. A pak to bude předseda plenárního zasedání, který rozhodne o přípustnosti těchto návrhů. V každém případě já doufám, že z politického hlediska se nám podaří vyřešit eh, tuto záležitost co nejlépe. Mám ještě poslední připomínku. Zvláště proto, abych informoval našeho kolegu Reimera Böge. Ten byl pozván na zkusku koordinátoru, ale nemohl se dostavit, protože měl jiné záležitosti k řešení. Francesca Balzany uvedla, že směřujeme k politické dohodě která by vyústila eh, v situaci, kde bychom překročili strop u okruhu 1a a 4. A to hm, v rámci relativně nízkých částek. A politická jaksi myšlenka v tom, této oblasti spočívá v tom, ostatně to jsme udělali také minulý rok, že nebudeme hlasovat o pozměňovacích návrzích s hvězdičkou. To byl přístup, který jsme používali před Lisabonskou smlouvou. Právně to bylo poněkud pochybené před Lizabonskou smlouvou a je to ještě více pochybené po Lizabonské smlouvě. A spíše tedy bychom v našich pozměňovacích návrzích navrhli to, co udělala Evropská komise u jednoho okruhu ve svém návrhu rozpočtu, a sice, že bychom navrhli, že tento, tuto částku navíc bychom zafinancovali pomocí takzvaného flexibilního nástroju. A to je součástí mezi institucionální dohody. Ta dohoda samozřejmě tady musí být osouhlasena, tedy musí být posvěcen tento postup. A to znamená, že bychom odhlasovali ve stejnou chvíli zprávu, jakož i rozpočet. To je postup, který realizujeme, když dochází k čerpání z globalizačního fondu kde potřebujeme zároveň, aby proběhlo rozpočtové hlasování v pravém slova smyslu a hlasování ohledně zprávy Reimera Berga z hlediska schody s interinstitucionální dohodou. Já myslím, že byste mohli si určit, eh, jak postupovat a řešit to během oběda, tak, abychom si mohli být jisti, že ta, cestou, které, že ta cesta, kterou se dáváme, je akceptována všemi. Drazí kolegové, pokud už se nikdo nehlásí o slovo, tak vám děkuji. Děkuji panu generálnímu řediteli. Uzavírám zasedání a sejdeme se v 15 hodin a nezapomeňte na vaše hlasovací karty budeme je potřebovat. A samozřejmě také si musíte vzít všechny dokumenty a všechny hlasovací tabulky. Děkuji, zasedání je ukončeno.